Mamo, Start. We come to the... Dobrý den, takže začneme. Dostáváme se otázce lidských práv v eh, demokracii, tedy k nástroji pro podporu demokracie a lidských práv. Eh, to pokládám, že Graf Lansdorf je tady, je naším zpravodajem. Kde pak ho máme? Takže Enrio, vy ho zastoupíte, nebo kdo ho zastoupí? Kdo za to odpovídá? Chcete někdo něco říci? Nikoliv, dobře. V tom případě Graf Lansdor tady dnes s námi není, protože uh, má své pracovní povinnosti v Libii, kde podporuje demokracii. Důležitá to věc. so let's start with uh... Takže začneme pozměňovacím návrhem 93. Kdo je pro? Proti? Víte, co raději to ověříme elektronicky. Vyhlasování. Končím hlasování. Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. 23 hlasů pro a 23 hlasy proti, takže zamítnuto. 94 dafür. 94 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. FEM 7 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 9, 7 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní se dostáváme k FEM 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 105. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Hlasování je ukončeno. 21 pro, 27 proti, zamítnuto. 103 pro, proti, držel se. 103, ještě jednou, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, přijato. 104 pro, proti, zdržel se, přijato. 106 pro, proti, zdržel se, přijato. 99 pro, proti, zdržel se, přijato. 107 pro, proti, ověříme. Hlasování ukončeno. Paní Kraca nemá svůj den. 25 pro 25 proti. Zamítnuto. 16 pro proti. Zdržel se přijato. 9, 10 pro proti. Zdržel se. Ověříme. Hlasování ukončeno. 30 ku 18 přijato. 109 pro, proti, přijato. 110 pro, proti, zdržel se přijato. 111 pro, proti, zdržel se přijato. 112 pro, proti, zdržel se přijato. 113 pro, proti, zdržel se. Také je to asi těsné. Elektronicky ověříme. Hlasování u konce. 29 pro, 19 proti, přijato. 9, 11 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 114 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 115 pro, proti, zdržel se, přijato. 116 pro, proti, ověříme. Hlasování je ukončeno. Ukončeno. Je to stejný počet, zamítnuto. A nyní Návrh 117 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 165. Ne, to je už vyřízeno. FEM 9. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 121 pro. Proti? Zdržel se. Přijato. 122 pro proti, zdržel se, přijato. 123 pro, proti, zdržel se, přijato. 17, 124, 125. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 126. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 129. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 127 ne, to odpadá. Návrh 18. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 19. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A dostáváme se k návrhu 20. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 133, 134. Kdo je pro? Proti? Kdo se držel, Přijato. FEM 12. Pro? Proti? držel se? Přijato. Další je odpadá. A dostáváme se k FEM 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. FEM 14. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. FEM 15. Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 22. Pro. Proti. Přijato. 136. Kdo je pro? Ne, 137. Kdo je pro? Autorem je pan Koval. Kdo je pro? proti? Ještě jednou, kdo je pro návrh 137? Kdo je proti? Přijato. 23 pro, proti, zdržel se, přijato. 138 pro, proti, zdržel se, přijato. 139 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 139. Odmítnuto. To bylo zamítnuto. Už jsme hlasovali. Jsem nikdy nechápal socialisty. Konec hlasování. It was not my idea. <laughs> Můj nápad to nebyl. Kdo to byl? Čí to byl nápad? Minuli jsme o tom také mluvili. Kdo chtěl kontrolu? Někdo to požadoval. Fem. Fem 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 140 pro, proti, zdržel se přijato. 26 pro, proti, zdržel se, přijato. FEM 18 pro, proti, zdržel se. Věříme, ale myslím, že to bylo přijato. Hlasování u konce. 29 ku 21 přijato. DV17 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 141 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 142 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 143, 144 pro, proti, zdržel se, přijato. DV18 pro, proti, Držel se přijato. Ne, promiňte, zamítnuto, říká pan předseda. 145 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 146 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 147 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 19 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 148 pro, proti, zdržel se, přijato. 150 pro, proti, zdržel se, přijato. DV 20 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. FEM 19 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 151 pro, proti, zdržel se, přijato. 152 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdržel se, přijato. 158 pro, proti, zdržel se, přijato. 923 pro, proti, Přijato. DV24. Ne, to už bylo vyřízeno. Tady máme DV24. No. FEM 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 164 pro, proti, přijato. 160 pro, proti, zamítnuto. 161 pro, proti, zdržel se, přijato. 162 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 163 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. FEM 21 pro, proti, Přijato. Ověřit. Hlasování je u konce. Přijato. 166 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 10 pro, proti, zdržel se, přijato. A není. 168 odpadá taky, 169. Kdo je pro návrh 169? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 9, 25 pro, proti, držel se, zamítnuto. 27 pro, proti, zdržel se, přijato. 170 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. FEM 23. Pro, proti, přijato. 28 pro, FEM 23, zahajujeme hlasování. Přijato. Ne, promiňte, říká pan předseda, hlasování je ukončeno a je to přijato. Dvacet osm pro, proti, držel se přijato. Deset pro, proti, držel se přijato. 171 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. FEM 24 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 29 pro, proti, zdržel se, přijato. 30 pro, proti, zdržel se, přijato. 31 pro, proti, zdržel se, přijato. 32 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdržel se, přijato. A kompromis 13, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 11, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 182, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Třicet sedm a další dva návrhy. Kdo je pro všechny tyto tři návrhy? Ještě jednou. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Třicet osm, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Třicet devět, Kdo je pro? proti, kdo se zdržel, zamítnuto. FEM 1 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. FEM 2 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 1 pro, proti, zdržel se, přijato. 40 a ústní pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdržel se, přijato. DV1 pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, zdržel se přijato. FEM 3 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 44, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 45 pro, proti, ještě jednou. Návrh 45, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 46 pro. Takže hlasujeme o návrhu 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato, myslím, ale musíme to ověřit elektronicky. Hlasování je ukončeno. 27 pro, 23 proti, přijato. FEM 4 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdržel se, přijato. 51 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 52 pro. Dagegen proti, zdržel se, zamítnuto. 55 pro, proti, zdržel se, přijato. 9, 3 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Padesát sedm. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Vyče čtyři. Pro? Proti? zdržel se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdržel se, přijato. 5, kdo je pro, návrh 5, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Jedenáctka byla přijata. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 5. To je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 81. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. FEM 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 82 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 83 pro, proti, zdržel se, přijato. 84 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdržel se, přijato. 7, kompromis 7 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 11. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 91. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 12. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 13. Pro, proti, zdržel se, přijato. Budget 7. Pro, proti, zdržel se, přijato. 14. Pro, proti, zdržel se, přijato. Bidže 8 odpadá, ne? A nyní vyjednávací mandát. Hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Takže 49 ku 0, 4 hlasy se zdržely, takže měli bychom do Buše poslat telegram. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu. Ana Gomeš zde není. Zda by byla tak jako pan Lambsdorff Liby. Máte nějaké připomínky? Kdo zastupuje paní Gomešovou ze strany socialistů? Paní Monis, aha. Takže začínáme hlasovat. Dafür? 41 dagegen. Pro, proti, zdržel se někdo, zamítnuto. Kompromis jedna, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. Tím pádem se dostáváme k 43. Pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti, Zdržel se někdo? Schváleno. Devítka, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Desítka, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 46, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 47, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 11, kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Kompromis 5, pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Návrh 51, ehm, kdo je pro, zdržel, proti, zdržel se někdo schváleno, 52 pro, Proti? Zdržel se někdo? Myslím, že to budeme muset ověřit elektronicky, takže můžete hlasovat. Myslím, že to bylo spíše zamítnuto. Končím hlasování. 26 hlasů pro, 25 hlasů proti, takže schváleno nyní. 53, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. 15 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 16 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 17 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 56 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, kompromis 6 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 19 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 59 pro, pro... Já myslím, že to raději ověříme elektronicky. Končím hlasování. 22 hlasů pro, 23 hlasů proti. Takže zamítnuto. Nyní návrh 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 22, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 23 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 24 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 25 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 26, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 62 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 63, 64, 65 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, ústní návrh 1, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 66 pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Můžeme teď eh, hlasovat o 81. o všech pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 72 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, ústní návrh 2, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 73 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 27 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, eh, pardon, zamítnuto, 28 pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Kompromis 8, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. 29, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Dvojka, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Můžeme teď vzít všechny návrhy pana Brantnera společně? Nebo raději Tady ne. Tak jenom dvojka, kdo je pro? Proti schváleno, takže 31. Teď, pardon. Pan Mauro se k tomu hlásí. Ano, děkuji, eh, pane předsedo. Já mám ústní pozměňovací návrh. Ten už jsem předložil zpravodaj, který s ním souhlasí. Přečtu to anglicky. Jde o politiku v oblasti rozvoje. Zde je důležité, aby evropská vnější politika nešla proti rozvojovým zemím, pokud jde o dosahování rozvojových cílů tisíciletí v souladu s článkem 208 smlouvy o fungování Evropské unie. Frau Brandner damit einfach... Paní, tím, paní Brandner? Fassung darüber ab, über 31. Takže pokud souhlasíte, tak hlasujeme o této verzi. Kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. 32, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. 33, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. 34 pro, proti, zdržel se někdo schváleno. 35, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 36, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Tím pádem kde má 38 pro, proti, zdržel se někdo. Raději to ověříme elektronicky, takže kontrolujeme 38. Končím hlasování. 24 hlasů pro, 30 proti. Zamítnuto. 38. Kdo je pro, proti? Držel se někdo schváleno. Zřejmě měl pan přece na mysli 39. Kdo je pro, proti? Zdržel se někdo zamítnuto. 4. kdo je pro, proti? Zdržel se někdo schváleno. 40. kdo je pro, Proti? Zdržel se někdo? Raději to také ověříme elektronicky. Končím hlasování. 26 hlasů pro, 28 proti. Takže zamítnuty, není pětka, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, šestka, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, sedmička, pro, Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Teď elektronické hlasování na závěr. Končím hlasování. 54 hlasů pro, nikdo proti, takže myslím, že to je celosvětový rekord. Chcete to ještě ověřit? Skutečně 54 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Gratuluji tedy naší eh, v tuto chvíli nepřítomné paní zpravodajce. Možná to byla přesně správná cesta, která spočila v tom, že tady nebyla. Já taky za chvíli odejdu. A nyní se dostáváme ke zprávě paní Brantnerové nástroj pro stabilitu. Paní Brantnerová, ještě nějakou připomínku? Není tomu tak? Takže kompromis jedna. Dagegen. Pro, proti, zdržel se někdo. Schváleno. 92 pro, proti, zdržel se někdo. Schváleno. 90, 104, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo. Zamítnuto. 106, kdo je pro? proti, zdržel se někdo, ve čtyři, kdo pro, proti, schváleno, 96 pro, proti, schváleno, pardon, zamítnuto, 95, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno, Takže teď přecházíme dál. Až ke 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 97. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Eh, stovka, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 101, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 102. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis 6. Kdo je pro? Omlouvám se, eh, říká pan předseda, můžeme to ještě ověřit elektronicky, tu 102. Hlasujeme o návrhu 102. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 35 hlasů pro, 18 proti, jeden poslanec se zdržel. Takže schváleno. Nyní kompromis 6. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. 106. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Budget 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Chcete to ověřit elektronicky? Tady moc hlasů zelených. Die haben immer noch sieben. Gestern hatten die auch schon sieben. Včera mám, máme stále sedm, včera taky to tak bylo. Prosím, ukončíme. 30 hlasů pro, 25 proti. Takže schváleno. To byl tedy návrh bačet 7. Nyní 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 109 pro? Proti? Můžeme hlasovat an blok eh, o návrzích eh, lezing. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Mm, budget 8, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 18, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 124. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Eh, budget 9, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 127, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 21, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 90, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, zamítnuto. 128 pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. 22 pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. 23 pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. 24 pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. 25 pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. 26 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 131 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 27 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 134 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, Bačet 11, kdo je pro, proti, Zdržel se někdo? Schváleno. A můžeme to ověřit, jestli chcete elektronicky, ale myslím, že to bylo schváleno. Končím hlasování. 23 hlasů pro, 30 proti. Takže zamítnuto. Nyní 28, kdo je pro, proti, zdržel se někdo. Raději ověříme i tento návrh, takže hlasujeme o 28 elektronicky, prosím. Končím hlasování. 13 hlasů pro, 40 proti. Takže to je zcela jasně zamítnuto. Je to evidentní většina, která jde proti. 135, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 29 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 30 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, ale raději to ověříme elektronicky. Končím hlasování. 26 hlasů pro, 25 hlasů proti, takže Schváleno. Nyní kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 33. Kdo je pro? Návrh 33 eh, ještě jednou. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 34 pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 35 pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 36 pro? Je tady ústní pozměňovací návrh. Pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 9.15 pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 37 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, DV16, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, DV17, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 146, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 147 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 38, kdo je pro, proti, proti, zdržel se někdo schváleno, 39 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 148, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnutom 40 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 41 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 149 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 150 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. 42 pro, proti, zdržel se někdo schváleno. 43 pro, proti, zdržel se někdo schváleno. 153 pro, proti, zdržel se někdo. Raději to ověříme elektronicky. Končím hlasování. 32 hlasů pro, 24 hlasů proti. Takže schváleno. 44 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 19 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 45 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 46, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 154 pro, proti a vidím, že ten odpadá. Pardon. Takže 47, 920, eh, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 48 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, kompromis 11 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 158 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, pardon, zamítnuto, 159 pro, proti, zdržel se někdo, zamítnuto. Sto, inta 2, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, zamítnuto. 160 pro, proti, zdržel se někdo, zamítnuto. Inta 3, kdo je pro, proti, Raději to ověříme elektronicky, ale myslím, že to bylo zamítnuto. Prosím, můžete hlasovat. Končím hlasování. 26 hlasů pro, 30 hlasů proti. Takže zamítnuto. Nyní 49, kdo je pro, proti, zdržel se někdo. Není to opět úplně jasné, takže budeme hlasovat elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. končím hlasování. 27 hlasů pro, 27 proti, takže zamítnuto. 921, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, zamítnuto. Inta 4, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, raději to také ověříme elektronicky. Končím hlasování. 26 hlasů pro, 30 proti. Takže zamítnuto. 162, kdo je pro, proti, zdržel se někdo. Schváleno 163, pro, proti, zdržel se někdo. Zamítnuto. 50, kdo je pro, proti, zdržel se někdo. Schváleno 164 pro, proti, zdržel se někdo. Zamítnuto. 165 pro, proti, zdržel se někdo. Zamítnuto. 51, kdo je pro, proti, zdržel se někdo. Schváleno. 167, kdo je pro, pardon, 166, kdo je pro. Je to v podstatě podobný návrh, takže kdo je proti? Zdržel se někdo zamítnuto. Teď 52 pro, proti, zdržel se někdo schváleno. 167 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. 922, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. 168 pro, proti, zdržel se někdo Zamítnuto 169 pro, proti zdržel se někdo zamítnuto, 170 pro, proti zdržel se někdo zamítnuto. 53 pro, proti, zdržel se někdo. Schváleno. Inta 5, kdo je pro? A ta nám odpadá, pardon, 171 pro, proti, zdržel se někdo, zamítnuto. 54 pro, proti, zdržel se někdo. Schváleno. 172 pro, proti, zdržel se někdo. Schváleno. 172, ještě jednou, kdo je pro, proti, zdržel se někdo. 173, pro, proti, zdržel se někdo, zamítnuto. 55, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. 56, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. 175 pro, proti, zdržel se někdo. To bylo docela zajímavé, myslím, že to raději ověříme elektronicky. Myslím, že to bylo zamítnuto. Tak, končím hlasování 22 hlasů pro, 32 proti. Takže skutečně zamítnuto. 57. Kdo je pro? Proti, zdržel se někdo, schváleno 58 pro, proti, zdržel se někdo, schváleno 59 pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. 177, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. 178, kdo je pro, nebo respektive můžeme hlasovat eh, o všech návrzích až po 186 kuan blok. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. 61. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Inta 7. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. INTA 7 byl schválen. 188, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. 62, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. 63 pro, proti, zdržel se někdo schvál, zamítnuto. 9, 24, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. 64 odpadá. Ne, 64 hlasujeme pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Inta 8, ta odpadá. Šedesát pětka, kdo je pro? Ne, pardon, tady musím upozornit, že máme oddělené hlasování. Paní Brandner, můžete nám to představit? Děkuji. Co se týče EPP a socialistů, já chci, aby bylo možné určité sloučení, takže navrhuji. Public health, including sudden epidemics with a potential transnational impact im Text drinnen lassen. a navrhuje, aby Kdybychom to nechali tedy v textu, tak by to znamenalo, že bychom museli hlasovat z mínus. A pak je tady druhý, druhá část. To je tady druhá část, tady jde o to, že se to týká pracovníků zdravotnictví, takže to plus vlastně vypadá z tohoto textu. 65 dafür. Tak 65, kdo je pro? Pro tu první část, myslím. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnu to. Teď druhá část, kdo je pro, proti, Zdržel se někdo? Schváleno. 66, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 925, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 67, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Inta 9, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 68, pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis 2, pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. Návrh 3. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. 77. pro. Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. 4. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. 78. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. Pětka, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. 79 pro, proti, zdržel se někdo, zamítnuto. 93, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. 80, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, Zamítnuto 81, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno, 94, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. 82, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, zamítnuto. 83 pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. 84, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, zamítnuto. Návrh 6, kdo je pro, a tady to máme ve třech částech. Takže kdo je pro první část? proti, zdržel se někdo schváleno, druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, třetí část. Chcete ještě zkontrolovat tu druhou část? Dobře. Hlasujeme o druhé části. Končím hlasování. 29 hlasů pro, 27 hlasů proti. Takže schváleno. Třetí část, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Paní Brantner, moc se neradujte. 85, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. 86, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 87 pro, proti, zdržel se někdo a socialisté. Hlasujete pro nebo proti? Proti, dobře. Takže zamítnu to v takovém případě nyní. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Osmička, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. 89, kdo je pro? Proti? Pardon, desítka, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Budget 4, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Budget 5, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Budget 6, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Myslím, že teď eh, už budeme hlasovat o tom vyjednávacím mandátu a to elektronicky. Končím hlasování. 54 hlasů pro, 2 hlasy proti, nikdo se nestržel. Končím. Takže končíme schválením tohoto návrhu, jak říkám, 54 hlasy pro, dvěma hlasy proti, žádný poslance nezvě, nez, Paní Brantner, děkuji všem stínovým zpravodajům za spolupráci. Skutečně vám chci poděkovat a chci poděkovat také Markosovi, který eh, se teď vrací eh, zpátky do Španělska na ministerstvo zahraničních věcí, ale myslím, že nám tady velice, velice pomohl. Děkujeme. Hmm? Dámy a pánové, předtím, než předám vedení schůze, chtěl bych poblahopřát kolegovi Tunekilám k jeho narozeninám, které má dnes. So colleagues, we have, uh, still... Vážení kolegové, So, colleagues, we can start with uh, the last voting. Uh, vážení kolegové, můžeme uh, zahájit poslední hlasování před letními prázdninami. Takže pusme se rovnou do hlasování. DV16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. INTA 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. DV17, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. INTA 3 a DV18 totožné, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 39, kdo je pro? Ne, pardon, ten odpadá. Ne, ano, musíte hlasovat, eh, protože INTU 3 jsme zamítli. Takže 39, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Kompromis číslo jedna, kde pro? Z, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 10, kde pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 11, kde pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 12, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 13, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 43, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 14, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. To bylo totožné z 26. Nyní číslo 45, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto číslo 15, kdo pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 9 28, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 47, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 9 29, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. INTA 5, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 16, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. DV 30, kdo je pro? 13, kdo, 30, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 49, paní Brantnerové, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Budget 13, eh, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato.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 Číslo 52, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 53, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 9, 34, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Budget, uh, budget 15, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. myslím, že musíme hlasovat také o 54. Číslo 54, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 55 a 56, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 57 pro, proti, zdrželi se, přijato. 9, 35 a INTA 7, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 58, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. 9.36, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 59, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 60, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 61, kdo je pro, proti, zdrželi se. To si musíme ověřit. Elektronicky hlasujte o 61, prosím. Konec hlasování. Šedesát jednička to byla. A je přijata. Dva totožné poznací návrhy 62, 63. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo 65. Ve dvou částech. Nejprve první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 17, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Číslo 19, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Kompromis číslo 2, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 940, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Číslo 67, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Inta 8, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. E, Inta 9, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 941, e, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 68, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Budget 16, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato budget 17 ve dvou částech. Nejprve první část, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Budget 18, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 3, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 73, kde pro, ne, tam mám ještě no wording. Pan Brock, eh, jiné uh, znění. Eh, na návrh paní Brantarové jsme nalezli mezi politickými skupinami stejný návrh, ale jasnějším jazykem. Under the EIDHR, grants may be provided to the European is the promotion of human rights is financed from the ENI. Nevertheless, when the ENI cannot be implemented due to political difficult conditions, It can, it can contribute to financing the European Endowment for Democracy. Takže toto je nové znění poznacího návrhu číslo 73 s touto ústní změnou. Kdo je pro, prosím? Kdo je pro tuto ústní změnu, kdo je proti? Zdrželi se? Přejete si vzít slovo? Já jsem zpravodaj. Pan Brok je zpravodaj a na, má ústní poznací návrh. Nevím, co je toto za poznámky, ale v každém případě budeme pokračovat s hlasováním. Je číslo 73 s touto ústní změnou zpravodaje. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. S touto ústní změnou není rozpočet 19, je pro, proti, zdrželi se, přijato. Rozpočet 21, je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 74, je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 75, je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 76, je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 77, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 78, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Paní Brantnerová, prosím, máte slova. Ano, ano, velmi stručně. Tento poznací návrh by měl být předřazen před 77. pro vaši informaci. Ale eh, obsah se nemění, pouze umístění v textu. 79 tedy. Musíme o ní hlasovat, že? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Poznací číslo 80, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Poznací číslo 81, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Poznací číslo 82 a 83, totožné, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. DV45 a DV46, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. INTA 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. DV48, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní číslo 86, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 87, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 88, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis číslo 4, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Můžeme hlasovat unblock eh, o rozpočtu 2023, kde pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Nyní poznací číslo 20 byl stažen, takže číslo 89. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Nyní poznací číslo 90, je pro? A 950 Budget 22 bylo zamítnuto, takže musíme hlasovat o 90 a 950. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Přijete si ověřit hlasování o 90 a 950, takže hlasujeme elektronicky o těchto dvou návrzích. číslo, eh, bylo to tedy schváleno 26 k 24 hlasům. Nyní číslo 951, kde je pro, proti, zdrželi se. To nebylo jasné. 951 hlasujte prosím elektronicky. Konec hlasování. Zamítnuto. Inta 12, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 91, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis číslo 5, pro, proti, zdrželi se. Přijato. Nyní eh, DV 53. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Číslo 96, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 22, kde pro, proti, to nebylo jasné. Číslo 22 elektronicky, prosím. Konec hlasování přijato. 31 hlasů ku 20. Poznací návrh číslo 98 a 954 totožné. Kde pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 955. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 956. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo 23, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 99, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Bače 28, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 100 a Bače 29, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Inta 18 a Inta 19, tak kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Nyní bažet dva, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Bažet tři, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. DV 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. DV 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Potenciál číslo jedna, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. DV4 ve dvou částech. Nejprve první část, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 26, kde pro, proti, zdrželi se, není to jasné, poprosím o elektronické ověření 26. -ky. Zamítnuto. 27 pro, 25 pro. 27 proti, 25 pro. Potenciál číslo 2, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 28, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 29 a rozpočet 5, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 3, zpravodaj, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Nyní DV7, pro? Proti, zdrželi se, přijato. DV8, je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Budget 7, opět ve dvou částech, nejprve první část, je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Inta 1, je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis číslo 6, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní kompromis číslo 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 36, Lambsdorff a Makové, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis číslo 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní poznací návrh číslo 8, zpravodaj, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis číslo 9, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Badže 9, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Číslo 38, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Nebylo to jasné, Kompromis číslo 38, kdo, eh, návrh číslo 38 elektronicky, hlasujte prosím. Poznací návrh číslo 38. Konec hlasování. Zamítnuto 26 hlasy proti. Budget 10, eh, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Nyní mandát elektronicky, poprosím. Ještě dva hlasy chybí. Konec hlasování. 49 hlasů pro, nikdo proti, tři se zdrželi. Blahopřejeme zpravodaj panu Brokovi. No, I was too optimistic, I forgot. Jsem příliš optimistický, zapomněl jsem ještě na poslední bod k hlasování. Čeká nás eh, skutečně ještě jeden um, poměrně tlustý hlasovací seznam, pusíme se hned do práce. Podací návrh číslo 28, kdo je pro? Is that not No, das ist uh, äh, gymnastic, Mr. Kazulidis. It's uh, good for the fitness. To je skvělé pro eh, vaši formu, pane Kasulidesi, takto před letem. Takže číslo 28, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 29, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis číslo 1, kdo je pro? proti, Omlouvám se, kolegové, musíme hlasovat eh, ne, ještě o čísle 30 před kompromisem číslo 1. Eh, Pane Pasku, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Kom, číslo 30 bylo přijato. Kompromis číslo 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 35, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 30. Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 37, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 38, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 39, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 40, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 40. 42, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 43, dílčí hlasování, nejprve první část ze dvou. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. A druhá část 43, eh, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Potenciál číslo 44, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 45, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 46, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 47, kdo je proti, zdrželi se eh, přijato. Číslo 48, kdo je pro? Proti. Není to jasné. Číslo 48 budeme hlasovat elektronicky. Uh, Ještě sedm hlasů chybí. Six more, five more. Ještě šest, pět hlasů. Dobrá, konec hlasování. to o jeden hlas. Kompromis číslo dva, kdo je pro? Tak budeme hlasovat o kompromisu číslo 2. Máme zde jeden problém s hlasovacím seznamem EPP. Tam by měl být plus u tohoto kompromisu. Kompromis číslo 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 54, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 55, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 58, kdo je pro? Pa, pardon, 56. 56 se hlasujeme. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Číslo 57, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 58, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 59, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto? Přejete si ověřit 59 elektronicky? Dobrá. Please close the vote. Konec hlasování. Zamítnuto 27 proti, 21 pro. Nyní poznací návrh číslo 60. Kdo je pro? Proti? Slyšeli se? Přijato. Číslo 61. Kdo je pro? Proti? Slyšeli se? Zamítnuto. Číslo 63. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 64. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 65, kde pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 66, kde pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo 67, kde pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo 68, kde pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo šir... Kompromis 3, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Poznací číslo 72. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Musíme si ověřit 72. Konec hlasování. Zamítnuto valnou většinou hlasu. Číslo 73, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 74, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 75, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 76, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 77, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 79, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Číslo 78, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Číslo 80, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Číslo 81, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Číslo 84, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Poznací návrh, přejete si to ověřit, 84, dobrá. Easy. Five more colleagues uh, didn't vote. Ještě pět hlasů chybí. Máte vložené hlasovací karty, kolegové, ale nevyjádřili jste svůj názor. Takže konec hlasování, prosím. Zamítnuto. 28 ku 21. E, nyní číslo 85, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 86, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 87, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 88, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 89, dílčí hlasování. První část, kde pro... Proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kde pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Poznací návrh číslo 9, kde pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 91, nebo 90, předtím 91, kde pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 92, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 93 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 94, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 95, dílčí hlasování, první část nejprve. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Druhá část, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Není poznací návrh číslo 96, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamít... přijato. Číslo 97, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 98, opět ve dvou částech, nejprve první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 99, kdo je pro, proti, Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 100. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 101. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Není to jasné, elektronicky věříme 101. Opět chybí pět hlasů. Poprosím o konec hlasování. Zamítnuto 25 hlasy proti. Kompromis číslo 4, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 107, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis číslo 5, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Nyní číslo 117, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Číslo 118, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 120 s ústním pozměňovacím návrhem. Hlasujeme s ústním pozměňovacím návrhem, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 121, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 122, tam máme dílčí hlasování. První část nejprve, kdo je pro, Proti zdrželi se přijato. Druhá část, kde pro? Proti zdrželi se zamítnuto. Druhou část 122 ověříme. Konec hlasování bylo to zamítnuto o dva hlasy, jeden se zdržel navíc. E, kompromis číslo 6. Ústní změna zpravodaje. Prosím, pane Broku, já myslím, že máme dohodu s částí zejména EPP socialistů a doufám, že další se připojí. Pokud se podíváte na text kompromisu číslo 7, je to ta část 6a polarizace podle eh, politických eh, linií v eh, turecké společnosti. Tam by mělo stát prohlubující se polarizace v turecké společnosti. Pokud se všichni další partneři u kompromisu k tomu mohu připojit, tak bych navrhoval, abychom to odhlasovali takto to znění. E, pane předsedo, já si nejsem zcela jist, pane Dafe, já si nejsem zcela jist, co to znamená. Jaký je váš dotaz, pane Dafe? Co toto přesně znamená? To znamená, že se specificky nebudeme soustředovat na eh, laickou společnost, ale budeme hovořit obecně o polarizaci turecké společnosti. To zahrnuje tedy laicizaci, ale není to vylučné. My tady hovoříme obecně o prohlubující se polarizaci turecké společnosti, aniž bychom zde specificky uváděli otázku sekularizace. Pane Dafe, kolegové, souhlasíte s tímto kompromisem číslo 6, s touto s tímto ústním pozněcím návrhem pana zpravodaje Broka. Ano, takže hlasujeme takto s ústní změnou. Kdo je pro? Kompromis číslo 6. Proti? Zdrželi se? Přijato s touto ústní změnou. Nyní číslo 129. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Zamítnuto. Číslo 126. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Zamítnuto. Číslo 127 s ústní změnou. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo 128. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Další čtyři pozměňovací návrhy pana Majera. Číslo 130, 131 a 132, tyto tři pozměňovací návrhy. Unblock pana Majera. Ne? Dobrá. Takže 130. Kdo je pro? 129, o to už jsme hlasovali. Bylo to tam, totož, byly tam dva totožné návrhy na hlasovacím seznamu. To je asi problém hlasovacího seznamu, protože o tom jsme již hlasovali, o 129. To bylo hlasování o dvojím návrhu. Takže 130, kdo je pro, proti, zdrželi se. to číslo 131, kdo je pro, Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 132. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis číslo 7. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo 136. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 133. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato, číslo 134, kdo pro, proti, to si musíme ověřit. Číslo 144 si ověříme elektronicky nyní. Hlasujte, prosím. No yes, please close the vote. Do we have voted 128? Yes. Yes, yes, yes, yes. Is adopted 20... Přijato 23 ku 20. Nyní číslo 145. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 147. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 147 si ověříme. Please close the vote. Konec hlasování, prosím. Zamítnuto 27 k 21. Číslo 148, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 149, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 150, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 166, kdo je pro? Proti? Sto odpadá, pokud je přijat kompromis číslo 6. Máme tedy odlišné hlasovací seznamy, jak se zdá. zpravodaj. Myslím, že po té, co jsme dospěli k dohodě o kompromisu číslo 6, ta dohoda vypadala tak, že tím jsme ošetřili všechny turecké pozměňovací návrhy. A to byl starý hlasovací seznam, pak byl obeslán nový a u všech pozměňovacích návrhů jsme řekli, tolik Turecku nic dalšího říkat nebudeme, nebudeme vyhledávat eh, potíže, takže bych poprosila, abychom se přidrželi tato dohody mezi stěnovými zpravodaji, které, které jsme dospěli včera večer. Všechny tyto další body tady až do 69 jsou pokryty kompromisem číslo 6. Dobrá, takže přidržme se doporučení zpravodaje a nyní další poznací návrh je číslo 166. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto číslo 167. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato číslo 168. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato 169, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato číslo 170 s ústním pozněcím návrhem, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato číslo 171, kdo je opět s ústní změnou, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato číslo 172, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Není to jasné, musíme si ověřit elektronicky 172. Konec hlasování, prosím. Zamítnuto 25 ku 21. Číslo 173, kde je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 174, kde je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 175, kde je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 176, kde je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 177, kde je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 178, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 179, ve dvou částech, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je, kdo je pro, 189, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část 179. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale uvěříme. Ukončete prosím hlasování. Přijato o jeden hlas. To nebyl můj hlas. Číslo 180, kdo je pro? proti, zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 182, 181, pardon, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Číslo 182, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 183, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto číslo 184, kde je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 185, kde je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 186, kde je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 187, opět ve dvou částech. První část nejprve, kde je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Druhá část, kde pro? Proti. Zdrželi se. Musíme si ověřit druhou část 180 eh, tohoto pozměňovacího návrhu. Právě mi sdělují, že druhá část odpadá, protože jsme přijali číslo 181. První část rovněž odpadá. Vážení kolegové, takže Číslo 187, o něm nemůžeme hlasovat, protože e, to mělo odpadnout. Omlouvám se tedy. Rušíme toto hlasování. Číslo 188, není kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Musíme si ověřit tento návrh. Číslo 188, hlasujte, prosím. Můžeme uzavřít hlasování. Přijato. Číslo 189. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 191 s ústní změnou. Kdo je pro? Proti? Musíme elektronicky ověřit 191 s ústní změnou. Paní Lunáček, prosím. Promiňte, ráda bych poprosila o slovo ke 191. Kostinová zpravodajka mé skupiny k Jižnímu Kavkazu bych se ráda dotázala pana, ráda bych poprosila pana Líšeka, aby stáhl ústní změnu, která nebyla odsouhlasena se stínovými zpravodaji. A také bych ráda požádala všechny, aby hlasovali proti, protože vás chci upozornit na to, že v dohodě o přidružení, nebo v dohodách o přidružení, tam jsme hlasovali u Armény a Azerbajdžánu, tam bylo odlišné znění, a ráda bych tady upozornila na ten dvojí metr. Pokud hovoříme o Jižní Osety nebo eh, Čchingvali a eh, Abcházie jako okupovaných územích, ale nehovoříme o náhodním Karabachu jako okupovaném území, pak prostě je to dvojí metr. A takto bychom neměli postupovat jakožto Evropský parlament. A zároveň je to eh, proti těm oběma ostatním dohodám o přidružení, o kterých jsme hlasovali zde, eh, které jsme odhlasovali zde v Evropském parlamentu. Takže poprosím pane škáby, to stále, protože to nebylo souhlasné s tím zpravodají, hlasovací znám byl obeslán pozdě v noci a žádám všechny, aby hlasovali proti z důvodu, který jsem právě uvedla. Děkuji. Prosím, máte slovo. Jménem socialistů naprosto souhlasíme s paní Lunaček. Pan Lansberges. Děkuji. Já nemohu souhlasit a jsem také spolupředsedou, respektive místopředsedou eh, delegat, té příslušné delegace, protože vypadl zvuk. please with the microphone. Opatrně prosím s mikrofonem. Nefunkční mikrofon. Pana poslance bohužel není slyšet. But we cannot start a debate here, Mr. Ale nemůžeme zahajovat eh, rozpravu o, tom, eh, o této věci. pane Berges se nyní hlasujeme. Můžeme to buď přímo nebo odmítnout. Já jsem naprosto proti. Tady je nepochopení náhorního Karabachu a to je skutečnost. Tam je nedostatek porozumění. Lack of understanding. Pane Landsbergisi, nemůžeme zahajovat diskusy o této věci. Slovo dostane pouze zpravodaj a poté budeme hlasovat. Poprosíme zpravodaje pana Broka. Já myslím, že tady možná by byl možný kompromis, pokud vezmeme původní znění a přidržíme se toho více, ale zahrneme tam otázku ruská okupace Jižní Osetie a Abcházie. Čili ponechat to, jak to je, a mít tam toto znění. Protože dvojí metr to je, pokud e, zmiňujeme náhodní Karabach a podněstří, nehovoříme o ruské okupaci Abcházie Jižní Osetie, to by byl dvojí metr poté. Pokud toto není přijatelné, tak hlasujeme o, o té věci s ústním pozněcím návrhem pana Lišeka. Kolegové, nemůžeme zde nyní zahajovat diskusy. To není diskuse, to je procesní námitka. Dobrá, takže socialisté ještě. Jde o ústní poznací návrh. I kdyby, to, kdyby jeden jediný poslanec byl proti, nemůže se o tom hlasovat. Dobrá, takže je někdo proti? Blokuje někdo tento ústní pozměcí návrh? Ano, dobrá, takže nebudeme hlasovat o ústním pozměcím návrhu, to je jednoduché. Hlasujeme tedy o čísle 191 bez ústního pozměcího návrhu a poprosím tedy hlasujeme o čísle 191. kde je pro? Bez té ústní změny. Proti? Zdrželi se? Musíme se to elektronicky ověřit. Please close the vote. Končím hlasování. Návrh je zamítnut 26 hlasy ku 22. Tak 191 je tedy zamítnuta. Dostáváme se k návrhu 192. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 193. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo Myslím, že toto musíme ověřit elektronicky. Hlasujeme tedy o návrhu 193. Please close the vote. Končím hlasování. Návrh je schválen 29 hlasy ku 18. Nyní je třeba hlasovat o 194. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Chcete to ověřit elektronicky? Dobře, ověříme tedy návrh 194 elektronicky. Mhm, Please close the vote. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut 27 hlasy ku 20. 196, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Dostáváme se dále. Navrhu 212 ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Stržel se někdo schváleno? 213 bez eh, ústního pozměňovacího návrhu, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Myslím, že toto je potřeba ověřit elektronicky, takže budeme hlasovat o návrhu pana Svobody číslo 213. Please close the vote. Končím hlasování. Návrh je schválen 26 hlasy ku 19. 218, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? I zde to musíme ověřit elektronicky. Hlasujeme o 218. Please close the vote. Končím hlasování. Návrh je schválen. 221, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno? 222, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno? 223 s ústním návrhem číslo 7, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno? 224, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno? 225, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno? 226, kdo je pro? proti, zdržel se někdo. Schváleno 227 pro, proti, zdržel se někdo. Schváleno 228 pro, proti, zdržel se někdo. Schváleno 229 pro, proti, zdržel se někdo. Schváleno 230, kdo je pro, proti, Zdržel se někdo schváleno 231 s ústním návrhem číslo 8, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno 235, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 236, kdo je pro, proti, zdržel se někdo. Myslím, že to musíme raději ověřit elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Please close the vote. Is adopted. Končím hlasování. Návrh je schválen 23 hlasy ku 22. 237 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 238 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 239 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 240 pro, proti, Zdržel se někdo zamítnuto? 241 pro. Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 242 ve dvou částech. První část pro. Proti? Zdržel se někdo? Myslím, že to musíme ověřit elektronicky. Hlasujeme tedy o první části. Please close. Končím hlasování. Eh, poslanci nám postupně ubývají. Návrh je zamítnut 21 hlas jako 18. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Myslím, že ten výsledek je schodný, takže i tato část zamítnuta. 243. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto. 244. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. 246. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. 247 pro. Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. 248. Pardon, tak chcete ještě ověřit elektronicky 247. Dobře, hlasujeme elektronicky. We in favor? No. Not with me, not in my EPP list. Okay, closed, closed. Končím hlasování. Návrh je schválen rozdílem o jeden hlas. 248, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto a přecházíme k návrhu 249, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 250, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 251 s ústním návrhem, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 252, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 253, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, Chcete 253 ověřit elektronicky. Dobře, zahajuji hlasování. Four members are not... Čtyři poslanci prozatím nehlasovali. Končím ovšem hlasování. Návrh schválen 26 hlasy ku 19. Nyní návrh 254. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. 258 s ústním návrhem. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno. Nyní kompromis 9 pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Nyní hlasujeme o návrhu 265, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 266 pro, proti, Myslím, že je potřeba tento návrh ověřit elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Please close the vote. Končím hlasování. Návrh je přijat 23 hlasy ku 20. Nyní 267. oddělené hlasování. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnout, To druhá část pro? Proti? zdržel se někdo zamítnuto. 268 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. 269, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. I když já myslím, že bude lepší, abychom 269 ověřili elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Please close the vote. I thought it did somewhere. Končím hlasování. Návrh je zamítnut 23 hlasy ku 21 o dva hlasy. Nyní hlasujeme o návrhu 200. Teď nevím, jestli byl schválen návrh 255. Ehm, myslím, že nebyl, takže musíme hlasovat o návrhu 270. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto. 271 pro. Proti. Zdržel se někdo. Myslím, že toto je potřeba ověřit elektronicky. Hlasujeme o návrhu 271. Please close the vote. Is adopted. Návrh je schválen 25 hlasy ku 20. 272, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. 273 pro. Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. 273 je podle mého názoru zamítnuta, ale pokud chcete, můžeme to samozřejmě ověřit elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Still four colleagues Čtyři kolegové ještě stále nehlasovali. Dobře, končím hlasování. 18 hlasů pro, 20 proti, takže návrh je zamítnut. 274, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. 276 s ústním návrhem, kdo je pro? Máme tady ústní pozměňovací návrh 11, který je jeho součástí. Paní Moni, ano, děkuji. My jsme dostali hlasovací seznam asi 15 minut před hlasováním, tudíž jsme jaksi neměli možnost prověřit si ústní pozměňovací návrhy. Pan předsedající, můžete přečíst, pane zpravodaj, tento návrh. Jsou zde pouze dvě slova. Úcta vychází ze zásady volného a spravedlivého obchodu. Předtím tam bylo pouze spravedlivého obchodu a my doplňujeme také slovo volného obchodu. Free, free v angličtině. Takže poprosím o podporu tohoto ústního pozměňovacího návrhu. Pokud s ním souhlasíte, říká pan předsedající, hlasujeme o návrhu 276. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 277. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. 278 opět s ústním návrhem číslo 12. Kdo je pro? Chcete, aby byl tento ústní návrh přečten, eh, takže pan zpravodaj, ústní návrh číslo 12, prosím. Na konci říkáme, vyzýváme EU, aby řešila veškeré dohody o spolupráci s zeměmi Afriky, tak, aby byly eh, tyto politické nástroje účinnější takže vlastně tím navazujeme nebo zohledňujeme návrh paní Brandner. Pokud souhlasíme s tímto ústním pozměňovacím návrhem k návrhu 278, můžeme o něm hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Myslím, že to nebylo jasné a je potřeba to ověřit elektronicky. Hlasujte, prosím. Please close the vote. Končím hlasování a návrh je zamítnut. Máme stejnou podporu pro i proti. Takže teď musíme hlasovat o návrhu 279. Protože 278 byla zamítnuta, musíme tudíž hlasovat o 279. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Nyní hlasujeme o návrhu 280. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Myslím, že i tento návrh bychom měli ověřit elektronicky. Hlasujeme o návrhu 280. What is that? Against Atalanta. Please close the vote. Končím hlasování. Návrh je schválen 24 hlasy proti 19. Nyní 282. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? to 283 pro. Proti. Zdržel se někdo? to 284 pro. Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 285 ve dvou částech. První část pro proti, zdržel se někdo schváleno, druhá část pro, proti, zdržel se někdo. Myslím, že druhou část je potřeba ověřit elektronicky. Please close the vote. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Nyní 286 pro, proti, zdržel se někdo, zamítnuto. 287. Teď jsem mluvil po německu, tak jsem ty čísla přehodil. Takže kdo je pro, proti, zdržel se někdo. Myslím, že tento návrh byl schválen, ale raději to ověříme elektronicky. Yes, yes, Kolik? Six, seven, six colleagues. Ještě šest kolegů by mělo hlasovat. Můžeme tedy hlasování ukončit a návrh je schválen. Takže nyní hlasujeme o návrhu 288 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 289 pro, proti, zdržel se někdo. Tento návrh musíme rovněž ověřit. Hlasujeme o návrhu 289. Yes, please close the vote. Končím hlasování. Návrh je schválen 23 hlasy ku 20. Nyní návrh 290 pro, proti. Zdržel se někdo schváleno. 291 pro, proti. Zdržel se někdo schváleno. 292 pro, proti, zdržel se někdo. Tento návrh musíme ověřit, takže hlasujeme o 292. Please close the vote. Končím hlasování. Návrh je schválen. 293 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 294 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, kompromis 10 Paní Brandner, prosím. Děkuji. Pokud jde o kompromisní návrh 10, tady máme oddělené hlasování, o které jsme si požádali, ale bohužel je odděleno špatným způsobem. První část eh, jde až po slova human rights, lidská práva, a pak chceme hlasovat odděleně a říci, že obě strany musí eh, brzy uzavřít jednání o komplexní dohodě, která posílí vzájemný obchod a růst. O této části bychom chtěli hlasovat odděleně. Paní Brandner, můžete nám ještě jednou zopakovat, čeho se přesně týká to oddělené hlasování? Já se omlouvám, pane předsedo, já to tady mám napsáno, tak toto přečítám, jak mi došel ten e-mail. Uh, takže oddělené hlasování se týká toho, kdy obě strany mm, rychle uzavří, uzavřou probíhající jednání o volné mm, dohodě mezi Indií a EU, což posílí vzájemný ekonomický obch, vzájemný obchod a růst. Takže týká se to pouze tohoto této části. Začínáme slovy both parties, tedy obě strany, a končíme slovem growth, tedy růst. Takže nejprve hlasujeme bez této věty a pak i s touto větou. Takže první část návrhu bez této věty. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Nyní s touto konkrétní větou, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Nyní hlasujeme návrhu 301, 302, 303 a 304 schváleno, 305, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. Chcete to ověřit elektronicky? Dobře, takže hlasujeme o 305. Uh, Někteří kolegové zatím nehlasovali. Končím hlasování. Schváleno o jeden hlas. 306, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto? 307, kdo je pro? Ano, protože 306 byla zamítnuta, tudíž hlasujeme o 307. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto? 308. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno? Teďka 313. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Nyní hlasujeme o návrhu 317. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 318. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 319. Kdo je pro? Proti? Myslím, že tady to nebylo jasné. Budeme tedy hlasovat elektronicky. Check, electronic check on 319. Close the vote. Končím hlasování. Návrh je zamítnut 25 hlasy ku 19. Nyní 320. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 321. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 322. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? zamítnuto? Schváleno. 323. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno, 324 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 325 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 326 a 327 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 328 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 329 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 330 330, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. 331. První část ze tří, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Druhá část pro? Proti. Zdržel se někdo. Myslím, že druhou část je potřeba ověřit elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Please close the vote. Končím hlasování. Návrh je schválen o tři hlasy. Druhá, tedy pardon, třetí část, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno? 332, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno? 333, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno? 334 pro. Proti. Zdržel se někdo schváleno? 335, kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno, 336, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 337 pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Třista třicet osm. Kdo je pro? Proti. Stržel se někdo schváleno. 339, kdo je pro? Proti? Myslím, že tento návrh musíme ověřit elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. So please. Uh, Končím hlasování o návrhu Severin. Návrh je zamítnut. Nyní hlasujeme o 340 a 341. Kdo je pro? Proti. Stržel se někdo zamítnuto? Tak teď hlasujeme o návrhu 342. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto? Nyní 343. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto? 344. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno? 345. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno? 347 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 348 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 349 pro, proti, zdržel se někdo. Myslím, že to stojí za elektronické ověření. Můžete hlasovat. Make sense anymore. Does not make sense anymore. Because we rejected the first proposal It was linked with another one. Please close the vote. Končím hlasování. Návrh je schválen. Hlásí se pan zpravodaj tady jsou eh, dvě propojená hlasování. První hlasování bylo eh, negativní, takže to vlastně nemá vůbec smysl eh, hlasovat o tomto návrhu. Pokud je jedna část zamítnutá, nemůžete měnit druhou část. Myslím si tedy, že bychom měli o tomto hlasovat a já pak předložím návrh společně s panem Pasku na plenárním zasedání, abychom tento problém vyřešili. Takže o tomto teď hlasovat nebudeme. Dobře, takže zařídíme se, říká pan předsedající, na paní Muniz. Děkuji. Můžeme ověřit, eh, zda byl ústní pozměňovací návrh schválen? A to, protože pokud eh, byl nesmyslný ten první návrh, tak myslím, že vůbec neměl být předložen k hlasování. A ne teprve, když se odhlasuje, tak budeme spochybňovat a říkat, že to není platné hlasování. Další kolega, ano, my jsme hlasovali, to, tak to bylo, ale přesto je možné na plenárním zasedání předložit pozměňovací návrh. Pan Brok, ano, přesně to navrhuji. Nemá smysl hlasovat eh, nyní, ale my už jsme hlasovali, pane Broku. Ale u 319 jsme řekli ne a Teď je to najednou nesmyslné hlasovat dále a proto za této situace navrhuji, že předložím s panem Pasku na plenární zasedání další pozměňovací návrh, čímž to vyřešíme. Ale v tuto chvíli nemá smysl další hlasování, protože první část byla uh, zamítnutá a druhá část bez té první části smysl nemá. Dobře, pan předsedající, takže se zařídíme podle doporučení pana zpravodaje, který navrhne s panem Pasku další pozměňovací návrh Budeme hlasovat dále o návrhu 350. A to je vlastně to totéž, říká pan Brok. Je to otázka pořadí spíše než samotného obsahu. Dobře, budeme věřit našemu zpravodaji, říká pan předsedající, takže hlasujeme o návrhu 351. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 352. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno, 353, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 355, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 356, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 357, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 358 s ústním návrhem číslo 13, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Nyní návrh 363 eh, s ústním návrhem 14, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. 364, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. 365 a 366, kdo je pro, proti, zdržel se někdo Zamítnuto. 367. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 368. Pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 369. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 370. Pro? proti, zdržel se někdo schváleno, 371, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 372, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 373 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 374 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 375, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 376, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 377, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 378 pro? Proti? Zdržel se někdo? Myslím, že to musíme ověřit elektronicky. Hlasujeme o návrhu 378. No. Okay, close the vote. Is Končíme hlasování, návrh je zamítnut. Omlouvám se, zkusil, zkusil jsem to, pane Van Ordene, nevyšlo to. 379, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, zamítnuto. 380, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, zamítnuto. 381, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. Není kompromis 12. Kdo je pro? Pan Brok, eh, v seznamu máme chybu, tedy aspoň v seznamu EPP, takže kdo je pro? Ne, pardon, máme hlasovat ano. Mělo by tam být plus, to je chyba sekretariátu. Tak kdo je proti? Zdržel se někdo, takže tento kompromis eh, byl schválen. 389, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. 390, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. 391, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. 392, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. 393, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. 394, pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 395 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 396 pro, proti, zdržel se někdo, myslím, že tento návrh musíme ověřit elektronicky. Plus. 396. 396, prosím. Konec hlasování, poprosím. Zamítnuto o jeden hlas. 396 byla zamítnuta. Číslo 6, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 7, kdo je pro? Poznáte číslo 7. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh číslo 8. Tady máme u sedmičky, osmičky problém u EPP s licencovaným číslo, tedy 8, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 9, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 11, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 12, s ústním potenciálem číslo 15. Číslo 15 tady mám napsáno. Dobrá, 13 tady chcete-li. Ústní pozemcí návrhy. Hlasujte prosím pro, proti, zdrželi se. Přijato s ústní změnou. Pozemcí návrh číslo 13 není. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 14. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 15 a 16 totožné, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 17, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 18, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 19, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 20, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 20 a 22, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 23, kde pro, proti, to musíme ověřit, 23, hlasujte prosím elektronicky. Konec hlasování. Zamítnuto. Číslo 24 ve dvou částech. První část bude pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Druhá část bude pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Dále e, číslo 25 s ústní změnou 16. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Číslo 27, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Toto nebylo jasné. 27. Ověříme prosím elektronicky. Konec hlasování. Zamítnuto o dva hlasy. Poznací návrh číslo 1, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Číslo 2, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 3, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 4, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 5, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Chcete si ověřit pětku, dobrá. Konec hlasování. Zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o stanovisku výboru pro rozpočet, o návrhu číslo budget 2, kdo je pro? Budget 2, o tom musíme hlasovat, kdo je pro? Budget 1 už je pokryto, ale budget 2 ne. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Budget 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A Budget 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní elektronicky o celém návrhu zprávy v takto pozměněné podobě. Hlasujte prosím elektronicky. Hlasovali všichni? Konec hlasování. To je jedna z nejdůležitějších zpráv. 34 hlasů pro, 1 proti a 6 se zdrželo. Blahopřejeme našemu zpravodaji panu Brokovi. Pane Braku, máte slovo. Já bych rád všem poděkoval za spolupráci z jednotlivých eh, politických skupin. Chci poděkovat stínovým zpravodajům. Bylo tu několik eh, nevyhnutelných eh, problémů, ať už drobných nebo nejasností. A do pléna ještě budu mít určité návrhy, kde eh, se pokusím dořešit eh, tyto zbylé dělčí problémy. Děkuji. Děkuji, pane Broko. Paní Lozing také, eh, také žádala o slovo, prosím. Ano, děkuji. Já bych jenom ráda oznámila, že jménem GUE budeme také předkládat určité poznací návrhy. Dobrá, sekretariat se to zaznamená. Děkujeme mnohokrát za vaši trpělivost a za pár minut budeme pokračovat s dnešním pořadem jednání. Děkuji. Dámy a pánové, dostáváme se k bodu 16 na pořadu jednání. To je zpráva paní Bartner, Brandnerové ohledně interinstitucionální dohody mezi parlamentem, radou a komisí ohledně spolupráce v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení. Sound Teda nám utíkají ze sálu ven, protože půjde o řádné finanční řízení. Takže prosím, máte slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Je pravda, že tady jde pouze o peníze, takže... Ale pusme se tedy do díla. Pro mnoho z vás ten návrh stanoviska bude vypadat povědomně a důvodem, důvod je jednoduchý. Přijali jsme velmi podobné stanovisko před dvěma roky, kdy navrhovatelkou byla paní Muniz a její návrh se stal základem pro můj dnešní návrh. Takže před dvěma lety selhal interinstitucionální postup z důvodu, které s tímto nesouvisely. Pane Brokovi si možná vzpomenete, proč k tomu došlo. Šlo a jednou z velký, o jednu z velkých bitev mezi eh, komisí, parlamentem a radou, která nikdy neskončila. Eh, takže máme nyní dva návrhy. Jeden je k výslednému finančnímu rámci, druhý k interinstitucionální dohodě o rozpočtových záležitostech. Od té doby se mnohé nezměnilo. Já jsem tedy převzala mnohé z návrhu paní, ze stanoviska paní Muněs, které, které podle mne bylo velmi kvalitní a jak víte, bylo přijato naším výborem. Jsou zde dvě hlavní myšlenky. Za prvé, že bychom se měli eh, zbavit anomálí z předlisabonské doby ohledně rozpočtu eh, v souvislosti s ostatními, ne, tedy všemu naší politiku v souvislosti s ostatními rozpočty, aby to bylo zahrnuto do řádného rozpočtu. Dále Eh, právo přeskumu parlamentu nad oblasti SZBP příslušným rozpočtem a dále ještě dva další specifické aspekty tohoto návrhu. Jednak navrhuje, aby rozpočet na SZBP byl transparentnější, tak abychom zajistili politickou odpovědnost tím, že kapitola SZP, SZBP vznikne tedy v evropském rozpočtu, tak aby měla být eh, samostatná položka pro každou eh, operaci na SZBP a také každého zvláštního zástupce EU či vyslance. Tím by se ovšem nezvýšila flexibilita převádět prostředky eh, s tím, že samozřejmě tato flexibilita je maximálně důležitá. Respektive, pardon, tato flexibilita by nebyla nějak odbourána touto strukturou. Dále je klíče zajistit, abychom mohli realokovat ty plošky v rámci stejného eh, článku bez eh, předchozího souhlasu rozpočtového orgánu. Takže tak, aby EU tady mohla flexibilně a rychle reagovat na vznikající situace ale eh, do rozpočtu by se zároveň vznesla větší transparentnost eh, o tom, kam přesně prostředky směřují. Tím bychom tedy získali v oblasti politické odpovědnosti, ale nic bychom netratili na flexibilitě. To by nám jako parlamentu umožnilo eh, stanovit politické priority tím, že bychom alokovali specifické částky například na konkrétní zvláštní představitele EU. A další věc, kterou bych ráda zmínila, jsou, je to takzvané společné konzultační zasedání, či společná konzultační zasedání, která jsou klíčová pro eh, každodenní přeskum eh, eh, fungování SZVP. Návrh stanoviska hovoří o zefektivnění těchto setkání, těchto jednání s tím, že se stanoví, jak přesně by ta jednání měla vypadat a jak by vypadal také přístup k informacím pro parlament. A dále navrhujeme mírně změněné složení účastníků, je složení toho uskupení, takové nebylo více reprezentativní. Dále eh, některé eh, nároky, požadavky na výkaznictví z, z SV, u SVČ a komise, to se mění. A dále, stejně jako stanovisku z roku 2010, je to neseno velmi duchem Lisabonské smlouvy, má, jde o zvýšení politické odpovědnosti a přeskumu ze strany parlamentu nad oblastí SZPP, zároveň ovšem jde o posílení rozpočtové flexibility. Těším se na vaše příspěvky a věřím, že nalezneme konsensus pokud je o časový rámec, eh, První projednání tady probíhá dnes. Lhuta pro poznací návrhy pro předložení je ve čtvrtek a poté druhé, druhé projednání návrhu proběhne v září a hlasování v příslušném výboru, který má rozpočtový výbor, proběhne v říjnu, takže eh, vlastně podle toho se odvíjí, od toho se odvíjí náš harmonogram. Děkuji vám za pozornost a těším se na vaše podněty. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin Brandner. Ich... Mnohokrát děkuji, kolegyně Brantnerová. Já mám tu čest zastupovat Elmara Broka, to mě připomene eh, ty staré dny z hlediska vedení eh, tu A nyní bude hovořit paní Nadežda Nenský. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, vážení kolegové, vážené kolegyně. Já vnímám eh, diskusi o institucionální dohodě o rozpočtových záležitostech tak, že všechny politické skupiny jsou jednotné ve svém eh, přístupu k návrhu komise. Všichni žádáme eh, větší uznání role parlamentu v rámci plánování a monitorování provádění evropské zahraniční politiky. Cílem stanoviska výboru AFET by mělo být eh, nikoli pouze toto uvést, ale navrhnout konkrétní kroky a opatření, která usnadní spolupráci mezi institucemi. Domnívám se, že návrh stanoviska eh, právě tohoto dosahuje a chci poděkovat všem kolegům za jejich eh, příspěvky a podněty a poznací návrhy. Doufám, že eh, stanovisko výboru AFED bude podpořeno také v hlasování výboru pro rozpočet, až budeme jednat s radou a komisí, že tak tyto instituce budou souhlasit s tím, že Větší míra přeskumu ze strany parlamentu pouze zlepší legitimitu evropské zahraniční politiky. Děkuji za pozornost. Thank you so much, Děkujeme, paní Nejnsky. Paní Jatenmaky nyní, ta není přítomná, takže paní Muniz. Děkuji, pane předsedo. Stanovisko paní Brandner je velice soudržné a je v souladu se stanoviskem z loňského roku, které jsme zpracovávali v rámci interinstitucionální dohody. A ta soudržnost je, myslím, důležitá, aby parlament si trval na své silné pozici v této oblasti. Je to zvlášť, všechny ty pozměňovací návrhy, které se týkají role Evropského parlamentu, ty jsou zvláště důležité e, a konkrétně návrh číslo čtyři, který hovoří o tom, aby bylo možné nevyužité prostředky znovu využít prostřed, průběhu celého toho období finančního výhledu a ne pouze v roce N plus 3, jak navrhuje komise. Zbytek pozměňovacích návrhů posiluje roli Evropského parlamentu a je to v souladu eh, s stanovisky z předchozích let. Socialistická frakce tedy je, eh, podporuje tento přístup Eh, stejně jako jsme s tím souhlasili v loňském roce. Děkuji, pane předsedo. Gracias. Děkuji, paní Muniz. Nikdo další se o slovo nehlásí, takže termín pro pozměňovací návrhy je čtvrtek 12. Eh, července ve 12 hodin v poledne. Tím pádem nyní přicházíme k bodu 18, to znamená zpráva o pozitivních výsledcích jednání ohledně víceletého finančního rámce 2014-2020. Schválený postup. Navrhovatelkou je Marieta Džanaku. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Co se týče jednotlivých eh, okruhů tohoto rozpočtu, a konkrétního rámce Evropa ve světě byla předmětem jednání a byla také předmětem mnoha korektur a změn. To souvisí také s tím, že mandát nebyl příliš flexibilní. Také z hlediska eh, řešení mimořádných situací. Nyní zde máme nové kompetence, které vyplývají z Lisabonské smlouvy. To znamená, že můžeme také potřebovat další finanční prostředky, tak aby EU mohla sehrávat svoji mezinárodní roli. A v tomto smyslu je zde pozitivní aspekt návrhu komise ohledně okruhu 4, ale také v souvislosti s navýšením, které zde bylo navrženo. Doufám, že zde nedojde k příliš velkým změnám na úrovni rady budoucnosti a že nebude docházet eh, k snižování těchto prostředků z hlediska návrhu komise. Klíčový význam z hlediska naplňování těchto úkolů je E, okruh čtyři a hlavně flexibilita. Flexibilita je naprosto důležitá a je nezbytná proto, abychom byli schopni reagovat na nedpředvídatelné situace a krize, které nemohou být dopředu naplánovány. To znamená, že potřebujeme zajistit pravomoci, které nabil Evropský parlament v tomto smyslu. Musíme mít flexibilitu z hlediska prosazování společné zahraniční a bezpečnostní politiky. To na druhé straně nemůže znamenat, že bychom nějakým způsobem omezovali kompetence příslušných rozpočtových orgánů. Proto některá ustanovení jsme odmítli. Byla to ustanovení, která mohla omezovat pravomoci rozpočtových orgánů, jako například z hlediska prostředků, které se týkají rezervy, kde se dokonce vyjádřil zákaz vytváření těchto prostředků pro rezervu. Totež se týká ohledně automatického přerozdělení nevyčerpaných prostředků na konci každého rozpočtového roku. Zde máme souhlas Rady ohledně programu 2014 až 2020. Je nutné, aby Rada v tomto smyslu přistoupila na návrhy komise z hlediska znovu využití příjmů, které budou eh, v rámci finančních nástrojů vytvořeny. A na závěr, pane předsedo, chtěla bych poukázat na to, že musíme zlepšit adaptační schopnosti. To se týká také kandidátských zemí a potenciálně kandidátských zemí a příslušné pomoci. Takže máme zde princip více za více. Jedná se o reálný pokrok v jednání s těmito zeměmi. To musí být samozřejmě zohledněno a musíme také zlepšit absorpční kapacitu Evropské unie. Děkuji mnohokrát, Marieta Giannaku. A nyní Maria Montes bude hovořit a vy budete hovořit jako třetí. Maria Montes má slovo. Děkuji, pane předsedo. My eh, nehodnotíme úplně mm, pozitivně tento návrh o přerozdělení prostředků eh, v okruhu 4, eh, kde se hovoří o 70 mm, milionech euro pro celé období a na rok 2014 je tam 5 milionů, což je stejná částka jako pro rok 2013 a jakožto socialista předkládáme pozměňovací návrh, abychom posílili dimenzi Evropské unie jakožto globálního hráče a aby se naše spolupráce neomezovala pouze na země v bezprostředním sousedství, protože pro nás jsou důležité i další země, včetně Latinské Ameriky. Také se domníváme, že v eh, stanovisko paní zpravodajky není úplně ambiciozní, pokud jde o částky, protože pro rok 2014 eh, tady není žádné navýšení, pokud jde o současný návrh eh, pro rok 2013. A jak už jsem říkala včera, tak my se domníváme, že rozpočet eh, není eh, pouze určitou zátěží, nejbrž politickým nástrojem, který musíme použít proto, abychom realizovali politický mandát, který máme k dispozici. Takže chceme předložit pozměňovací návrhy v tomto smyslu. Nám se zdá, že v zeměpisné oblasti, na kterou se zaměřuje vnější politika Evropské unie, se změňují pouze strategické země, je potřeba samozřejmě zmínit, o jaké země se eh, jedná a je třeba rozšířit náš záběr. Bylo by dobré zmínit nové kapacity eh, v rámci čtvrtého okruhu, po té, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, a také zmínit možnosti, které jsou k dispozici v rozpočtu, eh, když chceme v rámci čtvrtého okruhu reagovat na nepředvídatelné situace takže předložíme i k tomuto pozměňovací návrhy a děkujeme za e, stanovisko paní Janoku. Nicméně e, musíme za socialisty ještě předložit e, zmíněné pozměňovací návrhy. Děkuji. Muniz. Děkuji, Maria Munes a paní Brandner. Děkuji, pane předsedo. Obecně Eh, pokud jde o návrh paní Janaku, tak eh, si myslím, že na základě diskuze v radě a předkládaných škrtů ve výši 10% si myslím, že bude velkým úspěchem, pokud eh, se nám podaří zachovat současnou úroveň financování. A myslím si, že toto by mělo být naším cílem. Pokud společně za toto budeme bojovat, tak si myslím, že je to cíl dosažitelný. Samozřejmě můžeme vždy říci, mm, že je možné žádat více, ale musíme být opatrní, abychom tady za parlament ne, nebudovali vzdušné zámky, které jsou zcela nereálné, takže bychom se měli spíše přidržet toho, co již nyní máme k dispozici. I tak to bude těžká bitva už jsem toho byla svědkem mnohdy, kdy v rozpočtových jednáních jsme měli velké oči a nakonec jsme skončili s prázdnou, takže si myslím, že někdy je dobré spíše si stanovit eh, reálné cíle a ty se snažit obhajovat. Takže v tomto smyslu doufám, že eh, dosáhneme silného VFR, zejména pokud jde o tu část, která se týká zahraniční politiky. Děkuji. Vielen Dank, Franziska Mnohokrát děkuji, paní Bratnerová a nyní Sabina Lezon. Děkuji. Děkuji nabrhovatelce. My máme schodu v tom smyslu, že podporujeme přístup v tom smyslu, že přes zvýšenou flexibilitu a kompetence Evropské komise mechanismy parlamentní kontroly nebudou v žádném případě okleštěny z hlediska kompetencí právo na rozpočtovou kontrolu musí neomezeně dále existovat, pokud nebude dokonce toto právo posíleno. My máme rozdílné stanovisko a tady máme dosti zásadní rozdíly z hlediska zahraniční a bezpečnostní evropské politiky a z tohoto důvodu jsem předložila příslušné pozměňovací návrhy. Děkuji, paní Lezingová. Ještě se někdo hlásí? zástupce komise? Ne. Samozřejmě mm, máme už málo času, takže ještě jednou paní navrhovatelka Marieta Gianaku. Já bych chtěla srdečně poděkovat za vystoupení, která zde zazněla jménem frakcí. A to, co bylo řečeno ze strany socialistické skupiny, tak samozřejmě, že o těchto tématech můžeme diskutovat. Podíváme se na vaše pozměňovací návrhy, které podáte. Jsme naprosto pozitivně naděle, naladěni a můžeme společně spolupracovat. Dobře, takže můžeme ukončit tuto rozpravu. Pozměňovací návrhy podat do čtvrtka do 12 hodin. A nyní paní Ojuland přichází, takže tady jde o konzulární ochranu občanů. Takže to je perfektní. Máte slovo. Yes, thank you. Děkuji, pane předsedo. Tento návrh je velice důležitý a zároveň praktickým. Týká se ochrany evropských občanů mimo území Evropské unie. Původní návrh Evropské komise se soustředil zejména na krizové situace, ke kterým dochází za hranicemi Evropské unie a návrh byl takový, že eh, se soustředil především na lepší koordinaci mezi evropskými státy v případě, že dojde k nějaké krizové nebo mimořádné situaci. Ten původní návrh navrhoval, že Evropská unie by si měla vybrat hlavní zemi v takovém případě, ale nyní, vzhledem k tomu, že ten návrh eh, už nyní máme před sebou my, tak celá řada kolegů, včetně mě, eh, dospěla k názoru, že je třeba rozpracovat myšlenku lepší koordinace a myslím, že tady vznikla většina kolegů, alespoň mezi těmi, kteří předkládali pozměňovací návrhy, kteří smýšlí v podstatě stejně, tedy že místo toho, že bychom si vybírali jednu hlavní zemi, že bychom spíše měli eh, zmocnit evropské, eh, evropská stála zastoupení ve třetích zemích a je proto několik důvodů. Jednak je dobré využít eh, veškeré možnosti, které nám dává Lisabonská smlouva, která toto umožňuje. A za druhé, Většina členských států EU, zejména menší země, nemají samozřejmě takové konzulární pokrytí, eh, abychom pokryli celý eh, svět, ale teď máme Evropskou službu pro vnější činnost a měli bychom této možnosti využít a eh, dát těmto zastoupením nebo tomuto úřadu koordinační roli a tak zajistit, že všichni občané Evropské unie mají možnost využívat stejného zacházení a dostane se jim kvalitní konzulární ochrany. Kromě toho jsme šli ještě o něco dále. A je tady jeden dobrý návrh, který dávám ke zvážení, a to, že z dlouhodobého hlediska ESVČ by mohla převzít některé konzulární služby od členských států, což neznamená, že bychom chtěli podkopávat význam členských států a jejich eh, konzulátů, ale ta myšlenka vychází z toho, že by došlo ke zjednodušení, pokud jde o postupy, které platí pro evropské občany v zahraničí, a že by došlo také ke snížení finanční zátěže pro členské státy Evropské unie. A v neposlední řadě by došlo k, ke zviditelnění evropského občanství jakožto konceptu vůči třetím zemím. Takže to je v podstatě vše na úvod k tomuto dokumentu. Já myslím, že tady panuje eh, schoda mezi poslanci Evropského eh, parlamentu a já doufám, že po letní přestávce už eh, toto, toto stanovisko dokončíme. Děkuji. Děkuji, paní Naděžda Nejsky. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vystoupím velmi stručně, protože paní Ojuland a já se shodujeme na tomto stanovisku o konzulární ochraně nezastoupených eh, evropských občanů v zahraničí a naše poznací návrhy k tomuto návrhu se obírají stejným směrem, to znamená směrem k většímu zapojení delegací EU při eh, poskytování pomoci evropským občanům, zejména tedy občanům EU, zejména těm, kteří tam nemají zastupitelský úřad dané zemi, své země. Pokud já vím, eh, příslušný výbor LIPE k tomu zaujal stejný přístup jako my, i když eh, jsem si vědoma námitek některých kolegů, zejména britských kolegů, ráda bych vyzdvihla skutečnost, že Evropská unie má závazky vyplývající ze smlouvy, které musí plně a dodržovat. A podle mého nezapojit delegace EU do, eh, do poskytování konzulární pomoci by mohlo být vykládáno jako porušení naší vlastní legislativy. Evropský parlament nemůže tolerovat takovouto situaci. Měli bychom vyvíjet větší tlak na radu a SVČ, aby více využívali eh, kapacity delegací, svých delegací, protože o co tu skutečně jde, není, eh, o co tu ve skutečnosti běží, není státní svrchovanost, ale bezpečí našich občanů. Děkuji. Ano, děkuji. A já bych ráda eh, poděkovala navrhovatelce stanoviska. Myslím, že eh, to, ten návrh je velice dobrým základem pro diskusy. Už jsme to projednávali v rámci diskuse o SVČ, bylo to jedno z témat, eh, které jsme se snažili řešit, jak říkala paní Nejnské, vlastně o plnění smlouvy a poskytnutí lepší ochrany občanům EU. Musíme říci, že jsme velmi zklamáni návrhem Evropské komise, který se omezuje pouze na zlepšení koordinace, ale říká to jen velmi málo o úloze delegací EU v daných zemích. E, my se domníváme, že možná nejenom e, dosávat synergii, ale také zlepšit náklady na poskytování této služby občanům. V době úsporných balíčků skutečně nemá smysl, aby osm členských států provádělo přesně to tež v nějaké zemi když cílem je přece jednat společně v každém případě. Takže eh, patrně bychom mohli uspořit eh, v národních rozpočtech, aniž by se aniž by se snížila bezpečnost našich občanů, pokud bychom tím více povřeli delegace EU. Takže co potřebujeme je eh, vedoucí roli v této věci a v té koordinaci dát právě delegacím EU. Měly být kontaktním místem pro občany, které tam nemají zastupitelský úřad, pokud potřebuje konzulární ochranu. Měli bychom jít ještě dále, ale toto by mělo být alespoň minimum. Pokud bychom mohli jít ještě dále, tak se domnívám, že delegace EU by měly být přímo pověřeny konzulárními činnostmi eh, pro ty členské státy, které tam nechtějí mít zastupitelský úřad v dané zemi. Takže, jak zmiňovala paní eh, Nejnsky, velký problém tady s to věcí mají Britové a pokud bychom mohli eh, provést kalkulace, kolik by Spojené království ušetřilo tímto krokem, možná by se i tam přístup změnil. Takže já si myslím, že bychom v tomto měli skutečně eh, pokročit dále, snažit se to prosadit a chci poděkovat naší navrhovatelce paní Bauer také v Libe odvádí skvělou práci. V tomto bychom měli být tvrdí, skutečně se to snaží prosadit před tady. To je jedna z věcí, kde můžeme dosáhnout konkrétního řešení pro evropského občana, konkrétního zlepšení pro evropského občana. Děkuji mnohokrát, omlouvám se, že jsem měl eh, telefonát od ministra zahraničí. Eh, není tady žádná další žádost o slovo. Paní Veržia tu není. Lhuta pro poznací návrhy. A paní Bauer ještě, pardon. Paní Ojoland, ne. Paní Bauer z Libe, ano. Edith, prosím. Děkuji mnohokrát. Děkuji za tuto příležitost. Já bych jenom ráda eh, vyjádřila poděkování navrhovatelce a také chci říci, že se velmi cením zvoleného přístupu, kdy se především zaměřujete na zaplnění zastupitelských eh, orgánů úřadu. Pokud o poznací návrhy, o čem bych ráda požádala, a pokud je o stanovisko tedy, eh, potom v pozdější fázi, kde byste mohli zohlednit, že máme dva typy konzulární ochrany. Eh, jednak eh, každodenní činnost a jednak řízení rizik či rizikových situací. Pokud je o SVČ, ta není přizpůsobená a vybavena proto, aby e, poskytovala každodenní e, konzulární ochranu a činnosti s tím spojené. To znamená e, případy ztracených cestovních dokladů a podobně. A kromě toho zohledníme-li článek 23 Lisabonské smlouvy, který stanoví, že občané EU mají nárok obrátit se na jakýkoliv zastupitelský úřad kteréhokoliv členského státu v zahraničí, tak eh, z tohoto důvodu bych vás ráda požádala, abyste zvážili možnost změnit tam také zapojení zastupitelských úřadů do řízení rizikových situací, či řízení rizika a zvážit možná vhodnost toho, abychom Eh, se řídili přímo literou článku 23 Lisabonské smlouvy, pokud je o poskytování eh, každodenní eh, konzulární ochrany. Děkuji mnohokrát, paní Bauerová, za vaši zprávu a za vaše vystoupení. Ještě někdo si převzí slovo? Ne, takže lhůta pro poznací návrhy 30. června 2012 v poledne. 13. června, pardon. A nyní zpráva pana Tenoka, Evropská strategie pro africký roh. Prosím, Charlesy. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Právě mne upozornil zastup, zastupitel rady, že jde o Evropský strategický rámec pro uh, africký rok, takže ten název není zcela správný, jde tedy o eh, sematický detail, ale rada se 14. listopadu roku ve svých závěrech zaměřila na africký rok, tuto oblast, takže moje zpráva je vlastně příležitosti, aby parlament zareagoval na tuto věc. Abych to vyjasnil, uh, mohlo by jít také o strategický rámec pro e mezivládní orgán pro, eh, rozvojovou, eh, pro rozvoj pomoci. Jde o osm zemí, Mezivládní úřad pro rozvoj, pardon, IGAT, eh, e jde o Djibouti, Eritreu, tam to bylo dočasně pozastaveno z důvodu lidských práv a dalších, tedy šest zemí, až po Ugandu, Somálsko a tak dále. Eh, obecně je oblast, eh, která, která je charakteristická vysokou nestabilitou, eh, v Somálsku víme, jaká je situace. Jsou zde nové tenzorová napětí mezi Jižním a Severním Sudánem. Dále oblast Darfuru v Sudánu a další oblast Abiej. Tradiční napětí mezi a Djibouti. Další napětí v regionu znamenají, že Zóna Afrického rohu je jedním eh, z nejnapětějších, nejnebezpečnějších regionů světa. Eh, kromě toho situace dále zhorší eh, faktory, jako je hladomor, nedostatečný rozvoj hospodářský, dále piráctví na mořích, zvýšené obchodování s drogami, nelegální s lidmi a nelegálním zbožím, to, že chybí právní stát, a dále džihádské teroristické skupiny jejich působení, například zmíním al-Jahad. Takže ve svém zprávu vítám závěry rady, kde o strategii o pěti rovinách v přístupu k tomto regionu, jednak eh, posílení politických struktur, dále spolupráce se zeměmi regionu a mezinárodními organizacemi při řešení konfliktu v regionu, za třetí eh, zajištění, aby nedostatečná bezpečnost v regionu eh, nehrozila bezpečnost dalších zemí a sousedních zemí, dále podpora snah na podporu hospodářského růstu prosperity a snižování chudoby a za páté podpora regionální hospodářské spolupráce a integrace. Rád bych ovšem vyzvihl některé specifické aspekty, například oblasti, například Somálsko, eh, by zasluhovalo podporu v není eh, kritických časech eh, v dějinách této země. Ta země je nestabilní již po celá desetiletí a přechodná vláda, její mandát formálně vyprší v srpnu 2014, to znamená příští měsíc a proto se musíme postarat o to, aby existoval inkluzivní politický dialog v Somálsku, aby existovala záruka svobodných a spravedlivých voleb, jak prezidentských, tak parlamentních aby eh, mohlo probíhat budování koncenzu a eh, nová vláda Somalska měla podporu obyvatelstva. Eh, jistě jste si všimli, že 18. září je lhuta pro moji zprávu, což bude těsně po somalských volbách, takže kolegové budou moci také promítnout do diskuze výsledky těchto voleb. Také hovořím o metle piráctví, které představuje obrovské náklady pro globální námořní obchod a nyní je zde také kontroverzní využívání Eh, obraných prostředků eh, i personálu a eh, také modifikace určité, které jsou velmi nákladné, například takzvané secure control rooms, které jsou velmi efektivní, ale pravděpodobně cenově nedostupné v dlouhodobém horizontu. A s tím, jak se piráci zhoršuje také zvýšené stabilita v regionu. Když nedávné statistiky, já jsem včera byl v Northwoodu Eh, v Atalantě, v, v, v, ve, ve velitelství tedy příslušných eh, ozbrojených složek, tak zdá se, že nyní se transvra, eh, dochází ke zvratu protivědáctví. Atalanta má mandát do prosince 2013, jde o prodloužení mandátu, tak abychom se zacelili na operační základny na souši pirátů v této oblasti. Oficiálně se tomu říká Pirate Supply Dumps odtud tedy probíhá zásobování pirátských operací. Je třeba řešit také ovšem příčiny problému, kde jde o politickou a hospodářskou nestabilitu a chybějící právní stát a také eh, chybějící vyhlídky, zejména na získání práce, především v Somálsku, v širším Somálsku. Takže já eh, volám po řešení eh, systému spravedlnosti a vězenského systému, kde jde o tady zadržené piráty, také oblast Somalilandu a další, a šej, Seychelles Eh, také posílení infrastruktur, eh, jako soborové soudu, věznice a také eh, řádný, zaručení řádného soudního procesu, spravedlivého soudního procesu podle mezinárodních standardů, tak aby tyto země dokázaly zvládat stíhání zadržených pirátů a, a také ozbrojených aktivistů. Dále jde o pobřežní hlídky a policejní složky v sousedních zemích je také třeba podpořit jejich činnost. Takže zatímco EU eh, e a další mezinárodní partneři poskytují námořní podporu v tomto regionu, musí hledat partnery v samotném regionu, abychom zvýšili stabilitu. Proto eh, potrhují význam země jako Etiopie, Kenia, která dodává eh, do Amazonu ozbrojené složky dále Uganda, kde OSN má svoji výcvikovou základnu. To vše tady podporuje zvyšování stability v regionu. Kromě toho hovořím o snahách mezinárodního společenství. Je třeba aby to trvalé řešení eh, vzešlo z Afriky samotné, bylo podpořeno mezi společenstvím, proto také potrhuji význam eh, Africké unie a eh, úřadu IGAT, jak už jsem, který už jsem zmiňoval. Kromě toho v té zprávě vyzvuji pozitivní příklady z oblasti afrického rohu, například případ Aziat, což je pří, příklad, ze Somali, příklad Somalilandu, Somálíska, pardon, které se snaží tedy konsolidovat své hospodářské, politické, administrativní struktury a spolupracuje v národní společenství v boji proti eh, piráctví a mezinárodnímu terorismu. Kromě toho, eh, v druhé oblasti, kde myslím, že třeba hledat eh, dohodu, jak odborovat napětí, například je, je nutné získat dohodu ohledně sdílení sdílení zdrojů přímo z ropy mezi jihem a severem Sudánu. Pokud bych chybě dohoda, může to být eh, neblahá dopady eh, na eh, vývoj Jižního Sudánu jakožto nově nezávislého státu v Africe. Těším se na spolupráci s vámi, vážení kolegové. Dnes tady probíhá tato diskuse 18. 18. září, lhuta poslance 10. října další projednání, poté té hlasování ve výboru a poté doufejme v a v listopadu na do doufíme přijetí. Eh, děkuji mnohokrát. Eh, já musím eh, nyní také něco říct, možná vás to překvapí, ale pan Svensson, který je stěhovým zpravodem EPP, dnes nemohl dorazit a požádal mne, abych, abych zde vystoupil. Já jsem samozřejmě nečekal, že eh, budu zastávat právě předsed, eh, předsednickou roli, ale myslím, že mi to nebrání eh, za něj zde vystoupit. Za prvé pan Svensson by rád poděkoval panu Tenakovi. Děkujeme tedy za tuto zprávu, protože tento region je skutečně velice komplikovaný, jsou tu obrovské problémy a proto strategie a analýzy si žádají značnější promyšlení, takže pan Svensson jistě prostuduje tento návrh a jeho záměrem je předložit konstruktivní pozměňovací návrhy za celou frakci EPP. Návrh pana Tenoka je dobrým východiskem, ale cílem pana Svensona je zvýšit zaměření tohoto stanoviska na některé důležité oblasti a aspekty. Pro EPP Eh, je ta situace taková, že by se měla soustředit především naše zpráva na lidská práva, protože tady je situace nesmírně znepokojivá. Chybí eh, ochrana lidských práv, té nejzákladnější podobě, ochrana životu a vzniká tady obrovské morální dilema, takže eh, v tuto chvíli, myslím, nemůžeme dostatečně zdůraznit to, jak je důležité pro Evropskou unii, abychom spolupracovali s úřady daného regionu a s dalšími mezinárodními a místními hráči na tom, abychom zajistili, že lidská práva budou zajištěna. Základní lidská práva byla bohužel v regionu dlouho pošlapávána, e, stejně jako e, se opomíla otázka bezpečnosti, vzdělávání a podobně tento eh, region má také obrovské náboženské problémy. Tím, že podpoříme bezpečnost celého regionu, budeme dbát na podporu a pomoc, eh, situace se může zlepšit. Musíme bojovat s pirátstvím na moři a také eh, potírat jejich kontinentální zázemí, čímž se posílí podnikání a růst celého, celého regionu. Příklady lepšího řízení například v Somálisku my si musíme více zdůraznit jakožto příklad pro další regiony v Somálsku. A pan Svensson na závěr uvádí, že nám chce popřát hodně štěstí eh, s, touto velice, s tímto velice důležitým usnesením. Takže to bylo eh, jeho poselství pro vás a nyní paní Muniz, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu Tanokovi eh, za jeho návrh stanoviska, které považujeme za dobré východisko. Nicméně navrhujeme doplnit tam některé aspekty za socialistickou frakci, které se domníváme, že zde chybí. Bylo by dobré některé ty věci prohloubit. Takovou příkladu by bylo dobré zmínit humanitární krizi a Eh, koncepci Access to People, eh, dále situace vysídlených, eh, vnitřně vysílených osob a uprchlíků. To je důležitá věc v africkém rohu a o tom se vůbec nemluví, stejně jako o migracích a následném dopadu na rozvoj regionu. Také bychom zde měli zapracovat, chceme k tomu podat pozměňovací návrhy Eh, také genderovou eh, perspektivu při řešení tohoto konfliktu a následné obnově. Pokud jde o eh, odzbrojení, tak to si myslíme, že je důležité, pokud má vzniknout atmosféra bezpečnosti a dojít k rozvoji tohoto regionu. O tom se zde také nehovoří. Dále se zde nehovoří o tom, že je třeba naplnit cíle tisíciletí, snížit chudobu a posílit využívání obnovitelných zdrojů energie. To jsou prvky, které potřeba zdůraznit, protože se jedná o zprávu v rámci výboru pro zahraniční záležitosti a nikoli v eh, výboru pro rozvoj. Jsou to totiž aspekty, které ovšem nevyhnutelně jsou vzájemně provázany a nemůžeme témat rozvoje regionu oddělit eh, od témat striktně politických. Pokud jde o klimatické změny, dopady klimatických změn eh, na tento region je vidět jejich destabilizační eh, vliv a je tady také mm, vazba bezpečnosti na rozvoj a s tím souvisí ochrana životního prostředí a klimatické změny. Tady jsou nejzranitelnější samozřejmě vnitřně vysídlené osoby a uprchlíci. Pokud jde o bezpečnost a piráctví, tak eh, pan Tanok eh, mluví o současném eh, vývoji, o operaci Atalanta a o misi Amison a další nadcházející misi e Cup Nestor. Tady naprosto souhlasíme s panem Tanokem, nicméně socialisté eh, se domnívají, že třeba zmínit také to, že je potřeba eh, regulovat eh, privátní bezpečnostní společnosti, které se stále více využívají pro posílení bezpečnosti. Námořní průmysl nás nedávno žádalo cestovní mapu a nastavení standardů pro omezení odpovědnosti veřejného soukromého sektoru sektoru a žádali o vznik určitého kodexu. A my si myslíme, že toto je příležitost, abychom komisi a radu požádali o iniciativu v této věci. Jinak děkuji a Těšíme se na další spolupráci s panem Spravodem a dalšími skupinami na této velice důležité zprávě. Krát děkuji paní Moniz a nyní pan Bodygofer. Uh, děkuji, pane předsedo. Já se chci připojit ke kolegům a poděkovat panu zpravodaji za tento návrh usnesení nebo návrh zprávy, eh, který nám předkládá a stejně jako kolegové, eh, já bych chtěl k tomuto konstruktivně přispět. Eh, domnívám se, že potřeba ještě na té zprávě zapracovat. Je tady jedna základní věc, eh, kterou pan zpravodaj zdůraznil a já s ní naprosto souhlasím, a to je, že celý tento proces eh, by měla řídit samotná Afrika a z jejího prostředí by měl vzejít. A na základě tohoto přístupu myslím, že je možné hm, si postoupit ku předu. Chtěl bych ještě zdůraznit pět věcí, kde se domnívám, že náš přístup se trochu liší. Za prvé, pokud jde o sousední státy, tak zde bych byl kritičtější, pokud jde o roli sousedních zemí, jako je Etiopie, pokud jde o roli, kterou sehrávají v unilaterálních krocích. Možná bychom zde měli také zmínit skutečnost, že Eritrea byla obviněna ze strany monitorovací skupiny EU za poskytování zbraní a finanční podpory Al-Shababu což je, myslím, také velice negativní jev. Za druhé, ve zprávě se hovoří o strategickém rámci pro africký roh, ale myslím si, že je to dosti roztříštěné. Je tady jedna věc, která by, mi si mohla hodně zlepšit Mm, ten dokument a to pokud by evropský zvláštní vyslanec pro roh Afriky Alexander Rondos eh, skutečně dostal příslušné pravomoci. Možná bychom eh, jako parlament mohli o posílení jeho role požádat. Mm, třetí záležitost, eh, já hodnotím kritičtěji vojenský vývoj v této oblasti. Pirátství je přetrvávajícím problémem, ale eh, situace se nezhoršuje. Možná je to ale jenom krátkodobý, krátkodobý vývoj. Čtvrtá záležitost, na kterou chci poukázat, já bych eh, nebyl úplně eh, úplně nesouhlasil s panem zpravodajem, pokud jde o otázku nezávislosti a Somálijska. V odstavci 11 pan Tanok navrhuje mm, nebo hovoří o tom, že Somálijsko usiluje o nezávislost a že toto uznáváme. Já si myslím, že můžeme souhlasit s tím, že bychom zdůraznili Somálijsko jakožto cený příspěvek k zajištění větší stability a bezpečnosti tohoto regionu, ale přímo bych nevyzýval eh, k podpoře hnutí pro nezávislost. A poslední věc, myslím, že bychom měli více zdůraznit ústavní proces, který v tuto chvíli probíhá. Myslím si, že došlo k určitému pokroku a my bychom neměli váhat s otevřenější podporou. Děkuji. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Bütikofer. Děkuji, kolega Butikofre. Paní Lezinková ještě má slovo. Ano, děkuji. Já bych chtěla poděkovat zpravodaji za jeho práci. Musím ovšem říci, že z našeho hlediska je tady mnoho, mnoho rozdílů z hlediska hlavního nasměrování této zprávy. Samozřejmě, že souhlasím s panem Bitykoferem a také ostatními předřečníky v tom smyslu, že lidé v Africe musí sami se snažit řešit svoje problémy. Ale určitě bychom eh, neměli zapomínat na eh, příčinu a na účinek. Co se týče například vodních zdrojů, to tam není výslovně zmíněno, ale jakákoliv odpovědnost hlediska Číny a dalších, Indie a dalších těchto zemí z hlediska rybolovu, tak to je věc, kterou nemůžeme nechávat stranou. Navrhovatel ve svém úvodu sice hovoří o chudobě, ale tato zpráva nemá žádný bod, kde by se hovořilo o tom, že tato chudoba je jednou z hlavních příčin. A je to také důsledek mm, negativního působení průmyslu západních států EU. Ani to tam není zmíněno. Také e, snahy, které v tomto smyslu existovaly v Somálsku, nejsou vůbec zmíněny. Hovoří se o Keni, Ugandě, Etiopii Hovoří se pouze o těch zemích, které souhlasí s dosavadní strategií Evropské unie. Podle našeho názoru tato zpráva nehovoří o nezbytnosti bojovat proti symptomům. Sice se tady popisují tyto symptomy, ale zpráva nepředkládá žádné návrhy, jak bojovat proti příčinám této situace. Vedle toho vojenské aspekty řešení problémů jsou zde vnímány příliš pozitivně, příliš zdůrazňovány podle našeho hlediska. Hovoří se o vzdělávání, například pobřežních hlídek a tak dále. Chtěla bych tedy hovořit stručně, nebudu to zde rozebírat. My budeme dále diskutovat, do jaké míry bychom případně mohli zhotovit vlastní zprávu který by byl předložen případně, která by byla předložena případně v podobě pozměňovacího návrhu. Pan Tenok? Děkuji, pane předsedo. Jenom ještě stručně telegraficky to, co jste eh, říkal jménem pana eh, Šancona, to samozřejmě vítám, tato zpráva se především týká otázek zahraniční politiky a SZVP, eh, a, pardon, a bezpečnosti obrany. Pokud o lidská práva, Přivítal bych možná poznací návrhy v této oblasti, zejména tam, kde se to překrývá s tím, co říká paní Munis, pokud je o eh, vnitřně přesídlené osoby, ale souhlasím s tím, že lidská práva jsou zásadním problémem, zejména v oblastech kontrolovaných Al-Shabaabem, ovládaných Al-Shabaabem. A určitě podpořím řadu poznacích návrhů v této oblasti. Eh, já jsem byl omezen eh, prostorem na, stanov- na návrh stanoviska Eh, stanovil jsem tady své priority, ale samozřejmě lidská práva jsou stejně důležitá. Pokud je eh, k tomu, co říká paní Moniz, eh, souhlasím, pokud je ozbrojení a demobilizaci milicí, určitě jsem připraven přijmout pozněcí v této souvislosti. Opět nejde o zprávu výboru pro rozvoj, takže rozvojové cíle nejsou mými prioritami ani klimatické změny. Mimochodem, myslím, že opět rozsah návrhu stanoviska na toto nevystačí, ale pokud přiložíte pozměňovací návrhy, dobře. Já osobně Eh, pokud je o eh, zajištění eh, bezpečnosti na palubách osob ze strany soukromých soukromých bezpečnostních firm, to, to bych podpořil, protože zatím žádná loď s takovouto ochrankou nebyla stavě islamobráckém útoku, takže myslím, že moje skupina předloží něco v této, v této souvislosti, to bych podpořil. Pan Bětykofr je kritický k jednostrannému zapojení Etiopie. Velmi s velkým zájmem si přečtu jeho poznací návrh. Etiopie v zásadě je eh, sílou pro stabilitu, když to není dokonalá demokracie a jsou tam problémy s lidskými právy, ne tak zlé jako v Eritreji, ale někdy eh, musí jednat ve svém národním zájmu, aby se chránila před eh, expanzí al shabaabu v tomto regionu. Zmínil jsem roli Eh, nikoli tedy jméno toho člověka, eh, pana Rondoze, ale eh, roli EUSR, zvláštního vyslance, zástup představitele Evropské unie. Změnil se monzuny, samozřejmě teď je období monzunu, takže piráctví skutečně poklesne v takové době, ale ono také pokleslo v roce 2011, alespoň statistiky, které jsem obdržel včera v Northwardu ze strany vedení Atalant, operace Atalanta byly takové, o tom svědčili. Domnívají se, že Nyní byla výrazně eh, omezena schopnost eh, pirátů úspěšně unášet lodě, ale přesto je třeba i nadále vyvět tlak a, jak již bylo zmíněno, jsou zde další příčiny situace, které třeba řešit, což navazuje na to, co říká paní Lezing, která domnívá, že to všechno eh, vlastně souvisí s chudobou a deprivací. Já bych nesouhlasila, já si myslím, že to je jedna z příčin, jeden z faktorů, které přispívají podle toho, co říká kolegyně, by pirátsko, piráctví se mělo vyskytovat také v Somalisku, kde tomu tak není. A přitom Somalisko je, je chudé, nebo chudší než eh, sousední Puntland a tak dále a tak dále. A přesto tedy. Takže chudoba jistě není jedinou příčinou piráctví, protože jinak by se piráctví muselo, eh, muselo vyskytovat eh, všude u pobřeží, ale v Somalisku tomu tak není, protože tam funguje demokracie a právní stát. Takže tady principálně nesouhlasím s paní Lezingovou. Pokud jde o Somalisko, já bych byl pro eh, razenější znění, abych podpořil i eh, snahu nezávislého Somaliska, jeho uznání, eh, kdysi na týden, tedy bylo uznáno na týden a to, potom se bohužel připojilo k jihu. To trvalo tento snětek po roku 91 a již se více než 20 let trval opět rozvod. Myslím si, že Somalisko by mělo daleko větší nárok na mezinárodní uznání nezávislosti než Kosovo. Eh, ale nicméně vy máte svůj názor na věc, já také, takže se přidržme asi spíše neutrálního stanoviska než mého osobního pohledu. Eh, lednová londýnská konference o Somalisku ponechala tuto věc otevřenou, takže a určitě je to věc, kterou musí interně si řešit eh, Somalisko a Somálsko, a bude to jistě ovšem složitý problém. Uh, je nicméně, nicméně třeba si být vědomi pozitivních aspektů vývoje v Somalisku a o to se právě snažím v tom příštím odstavci. A myslím, že už jsem to zmiňoval paní Lezingové, že já se rád budu zabývat eh, problém nedostatku vody, což se týká jenom afrického rohu, ale vlastně do budoucna celé zeměkoule. Určitě Indie, Čína a nadměrný rybolov, eh, to je také problém, stejně tak jako eh, činnost Španělska v tohoto druhu už celé dekády, ale já neakceptuje argument, že to je pouze ekonomickou půdu, jde také o organizovaný zločin, eh, špatný právní, chybějící právní stát a vůbec eh, tady špatný stav institucí, eh, protože Somálisko právě tím příkladem, který svědčí o, o možné, který je možným pozitivním příkladem. Takže děkuji, budu se těšit na vaše návrhy. Děkuji mnohokrát, pane Tanoku. Lhůta pro návrhy je 18. září 2012 ve 12.00 Opět se sejdeme eh, nyní v 15.00 dnes, eh, kdy se sejdeme s, min, s ministriní zahraničí eh, Kypru, paní Erato Kozaku Markulisovou. Máte-li, máte-li v úmyslu jít na oběd, tak vám přeji dobrou chuť a budu se těšit na viděnou.